Milé kolegyně a kolegové, opět zahajuji zasedání. Doufám, že se počet přítomných ještě zvýší. Protokol ze včerejšího zasedání byl rozdán. Jsou vůči němu námitky? Nejsou.